do flexibility. Vamos a hacer un par de Takže tím jsme ukončili tento bod. Jako obvykle oznámíme, že hlasovat budeme o tom zítra v 11.30. Budeme hlasovat tady o té zprávě a příslušných pozměňovacích návrzích. A nyní několik oznámení, které tady mám. Za prvé, obdrželi jsme od rady dvě stanoviska v prvním čtení, a také důvody, proč je přijali a také stanovisko komise. Bude to zveřejněno v zápisu z tohoto zasedání. Eh, parlament má tři měsíce na to, aby se k tomu vyjádřil a ta lhůta začíná běžet zítra 26. října 2012. Dále od skupiny zelených jsem obdržel žádost o jmenování do parlamentních výborů. Toto jmenování je uvedeno v zápisu z tohoto zasedání a bude to považováno za schválené, pokud nikdo nepředloží námitky do schválení do